Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně vás vítám k tomuto poslednímu eh, kolu našeho zasedání před letní přestávkou. Máme před sebou ještě důležité téma na pořadu jednání a to je prezentace polského předsednictví eh, v oblasti eh, zdravotní politiky. Je mi velkým potěšením, že vám mohu eh, představit a přivítat eh, paní ministrině Kopač, která je odpovědná za eh, zdravotnictví v Polsku a jste nyní předsedkyní Rady Evropské unie pro tuto důležitou oblast. Vítáme vás zde ve výboru pro ochranu e, životního prostředí, bezpečnost potravin a zdravotnictví. Jsme velmi hrdí na to, že vedle životního prostředí se také máme starat o zdravotnictví. V době, kdy toto bylo takto zorganizováno, Eh, bylo jistě také myšleno na to, že znečištění životního prostředí vede eh, také k určitým eh, rizikům pro zdraví a proto toto bylo propojeno do jednoho výboru. Mezitím však Evropská unie již získala další kompetence a domnívám se, že občané očekávají od Evropské unie nejrůznější aktivity i ve smyslu prevence rizik pro zdraví, očekávají společné iniciativy eh, ohledně velkých nemocí, ale také očekávají eh, praktická témata eh, spojená se zdravým stavem, se zdravím. Hovořili jsme v tomto výboru také o falešných opadělaných eh, léčivých eh, přípravcích. Hovořili jsme také o farmakovigilanci, o otázce vedlejších účinků, o přeshraničním poskytování zdravotních eh, služeb a také o velkém balíku otázek farmaceutických. My jsme druhý největší výbor v Evropském parlamentu a vedle něj ještě existuje také pracovní skupina pro zdravotnictví. Kolegové, kteří pracovali na komplexu těchto otázek již v minulém roce, jsou kolegové, kteří jsou experti v této oblasti. Vy jste vystudovala lékařskou vědu, studovala jste na příslušné fakultě. My se velmi těšíme na vaši prezentaci. Srdečně vás vítám a dávám vám slovo. Děkuji. Bardzo srdečně děkuji. Szanowny panie przewodniczący. Děkuji vám srdečně. Vážený pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu. Jsem velmi poctěna tím, že mohu dnes být eh, zde ve vašem výboru a že vám mohu dát informace o prioritách polského předsednictví. Je to pro mě zvláštní okamžik eh, na jedné straně kvůli roli Evropského parlamentu, který získal na významu na základě Lisabonské smlouvy, ale také proto, že vím, jak se osobně angažujete v oblasti eh, zdravotnictví. na základě polského předsednictví v Evropském radě se začíná nové trio předsednictví a my eh, máme tu čest spolupracovat s Dánskem a Kyprem. Práce, které jsme naplánovali, se týkají podpory aktivit pro zlepšení zdraví občanů Evropské unie. Chtěli bychom však být činní také v oblasti ochrany sociálních eh, oblastí EU a hm, chtěli bychom pracovat na společných eh, rizikových eh, faktorech. V našem plánu máme také úmysl občanům členských států nabídnout to nejlepší kvalitu ve zdravotnictví. Naše předsednické trio se bude zabývat Zdravím stárnutím, nakažlivými nemocemi, dále nemoce bez hranic, což se týká také eh, jistoty eh, a bezpečnosti ve zdraví a nové praxe. Eh, ty je to také začleněno do dosavadních prací předcházejících předsednictví a je to také spojeno se závěry eh, Rady z roku 2006 ohledně eh, systému základních práv pro eh, zajištění zdravotní péče. Navíc ehm, také chceme pracovat na strategii 2020. Vážení poslanci, priority polského předsednictví v oblasti eh, zdravotnictví jsou součástí programu TRIA eh, předsednictví a mm, polské předsednictví by v oblasti zdravotnictví se chtělo orientovat na dvě priority. To je snižování eh, rozdílů ve zdravotní péči evropských společností a Eh, také eh, neurodegenerativní nemoci, potírání především Alzheimerovy nemoci. V té první oblasti bychom se chtěli věnovit především snižování rozdílů eh, ve zdravotnictví členských států, především co se týče determinantů pro zdraví. Dále bychom chtěli také zlepšit přístup ke zdravotní péči, péči ve všech členských státech. Víme, že zde existují značné rozdíly a tyto rozdíly se vyskytují také v rámci jednotlivých států. Momentálně 86 nemocí je podmíněno tím, že lidé trpí chronickými eh, nemocemi, eh, což také představuje značnou zátěž pro eh, zdravotní rozpočty. Nakažlivé nemoci byly eh, hlavní příčinou úmrtí v minulosti. Nyní jsou na ústupu a představují pouze 2 Eh, úmrtí. Výskyt nenakažlivých nemocí, jako jsou nemoci eh, krevního oběhu, eh, také výskyt nádorů a cukrovka či jiné nemoci jsou úzce spojeny s nejrůznějšími rizikovými faktory sem eh, můžeme také ještě eh, započítat eh, vysoký, vysokou spotřebu alkoholu či nesprávnou životní kulturu. Víme, že prostředky, které nyní máme k dispozici, eh, se projeví až za několik let. Víme však, že vliv cigaret a nedostatek fyzické aktivity ve spojení s nezdravým životním stylem jsou záležitosti těžko překonatelné. Eh, Tabakismus je nejdůležitějším příčinou eh, velkého počtu úmrtí. Nikotin mm, je v Evropské unii odpovědný za úmrtí asi 6 350 lidí eh, ročně a 75 eh, lidí umírá předčasně. Další faktor, který má veliký eh, vliv na zdraví, je alkohol. Víc jak 13 předčasných úmrtí v EU je způsobena nadměrným nadměrnou spotřebou alkoholu. Toto vede také ke dalším dopadům sociálního typu a zdravotního typu eh, nejenom pro jednotlivce, ale také pro celé rodiny. Vidíme zde nezbytnost eh, zlepšit eh, spolupráci s jednotlivými členskými státy. Dalším problémem v oblasti veřejného zdraví Jehož potírání je rovněž prioritou eh, předsednictví je výskyt eh, nadváhy eh, u evropských občanů. Tento fenomén je téměř epidemií a především nás znepokojuje rozsah těchto jevů u dětí. posledních letech mnozí lidé mají tento problém s nadváhou a i nadváha jsou, je důvodem eh, předčasného úmrtí v mnoha případech, eh, či důvodem eh, nemocí jak krevního oběhu, tak i nádorových onemocnění, či onemocnění kostry, či metabolických poruch, jako jsou cukrovka. Poslední čísla ukazují, že tento problém má na 17 milionů Evropanů. Není to jenom lékařský problém, ale také ekonomický. Vzhledem k narůstajícím nákladům na léčbu těchto eh, nemocí. Determinanty, které stanovují eh, rozdíl, jsou velkou výzvou v oblasti veřejného zdraví. Právě proto je i eh, tato otázka prioritou našeho předsednictví. Chtěli bychom také poukázat na to, že eh, preventivní diagnóza a eh, onemocnění dýchacího ústrojí u dětí jsou jedním z hlavních faktorů onemocnění v dětském věku. Četnost eh, dosahuje 10 až 30 v Evropě. Tyto nemoci mají veliký vliv na eh, celkový stiv, omezují schopnost koncentrovat se, eh, tělesnou integraci a vývoj dítěte velmi často také vedou k vyloučení dítěte z jeho eh, sociálního prostředí. Omezení, která ved vznikají v dětském věku, vedou také k tomu, že vznikají plicní nemoci chronického typu a také nemoci krevního oběhu. Bohužel často také vznikají eh, rovněž eh, stavy invalidity a předčasné úmrtí. Především eh, se chceme Eh, orientovat na děti eh, také tak, eh, aby bylo možné omezit i ekonomické dopady. Vše může mít potom také pozitivní dopad. Dámy a pánové, během našeho předsednictví bychom však chtěli také se zabývat otázkou včasného rozpoznání a terapie komunikačních schopností a potíží dětí. Chtěli bychom navrhovat alternativní řešení, dobré fungování smyslových orgánů, to znamená mluvení, sluchu, Eh, a vidu. Toto je velmi důležité pro rozvoj ve společnosti, především ve společnosti informací. Dysfunkce těchto orgánů by měly být léčeny velmi rychle, eh, také díky rehabilitaci a především včasné diagnoze. Již celá desetiletí eh, se snažíme vyšetření těchto smyslů podporovat eh, tak, eh, aby bylo možné podpořit i komunikaci a zavádět nové technologie, které dětem e, umožní e, zdravý vývoj, což má silný dopad jak na život těchto dětí, tak i zlepšení jejich sociálních, e, profesních a ekonomických možností. Víme přitom také, které aktivity již probíhají na evropské úrovni v tomto smyslu v oblasti zdravotnictví. Již jsem se zmínila eh, o snaze snižovat rozdíly ve zdravotnictví. To je téma prioritní, na které se chceme soustředit. Chceme také podporovat výzkum, vývoj a vytvářet sítě, které by umožnily sledovat tyto eh, jevy. Navíc bychom se chtěli také soustředit na posílení spolupráce mezi členskými státy a to především ve smyslu výměny dobrých eh, praxí a zkušeností. Domníváme se, že Prevence nemocí u dětí umožní eh, dětem mnohem lepší životní podmínky a také se zlepší jejich životní šance. Musíme přitom myslet na to, že zdravé stárnutí začíná již eh, v dětském věku. Eh, realizace priorit eh, bude také zajištěno na úrovni odborných konferencí, Eh, na téma menší rozdíl mezi členskými státy. Tato konference se uskuteční 7. 8. listopadu 2011 v rámci priorit eh, tedy onemocnění seniorů, eh, bychom chtěli pracovat na, v oblasti prevence a terapie neurodegenerativních nemocí a Alzheimerovy nemoci. Během našeho předsednictví bychom chtěli důrazně eh, pracovat na realizaci eh, zemských eh, národních strategií. Jde o to, aby organizační potřeby byly identifikovány také v souvislosti s výzvami, které vznikají tím, že máme více starších osob, nemocných osob, osob, které ve starším věku trpí neurodegenerativními nemocemi. Zvláštní pozornost bychom chtěli eh, věnovat eh, diagnoze a eh, léčbě starších osob, které onemocněly těmito nemocemi a které trpí změnou vědomí. Evropská tématika v této oblasti je součástí již dříve zahájených aktivit EU. Zde probíhala iniciativa na úrovni Evropské komise a my jsme převzali partnerství v oblasti aktivního stáří. Realizace aktivit bude podpořena expertní konferencí Eh, což eh, a to pod názvem První Evropský den eh, pro mozek, přičemž se budeme orientovat především na Alzheimerovou nemoc a infarkt je to konference, která bude probíhat ve Varšavě. Při prvním setkání o zdraví v Sopotech v minulém týdnu jsme již zahájili politický dialog a před dvěma dny zahájila práce pracovní skupina, která se zabývá veřejným zdravím. V této skupině se připravuje návrh závěrů pro prevenci a terapii komunikačních potíží dětí, což je rovněž součástí našeho programu. Evropský Polsko by chtěla, eh, chtělo navrhnout eh, závěry eh, ohledně snižování rozdílů ve zdravotnictví jednotlivých států, a to na základě lékařských determinantů a také v souvislosti s nepřenosnými plicními onemocněními dětí. Chtěla bych eh, prohlásit, eh, že jsme otevřeni eh, všem otázkám, které se vám budou zdát být důležité a počítáme s plodnou spoluprací s Evropským parlamentem, také ve smyslu spolupráce s Evropskou komisí. Jménem eh, tria předsednictví bych již nyní eh, na začátku našeho předsednictví chtěla apelovat na komisaře Daliho eh, ve smyslu snahy o urychlení prací na cestovní mapě. Naše priority jsme si vybrali a chtěli jsme tím naznačit, že zdraví v dětském věku je prvním krokem pro zdravé a aktivní stárnutí. Doufám, že naše návrhy budou z vaší strany přijímány pozitivně eh, vámi a celou evropskou společností. Chtěla bych zdůraznit, že všechny naše snahy jsou zacíleny na zlepšení zdraví v Evropě. To je pro nás téma důležité nejen historicky. Evropská eh, solidarita v oblasti zdravotnictví se nám zdá být eh, rovněž velmi důležitá. Pane předsedo, dámy a pánové, chtěla bych vám srdečně poděkovat za pozornost a ráda zodpovím vaše otázky. Paní ministrině Kopáčová, děkuji vám za tuto prezentaci priorit polského předsednictví. Byla velice obsažná a také zajímavá skutečně máte široký program opatření na ochranu zdraví u dětí. Máte úplnou pravdu, že když mohou děti vyrůstat ve zdraví, je tady veliká pravděpodobnost, že zůstanou zdrávy i nadále, protože to je důležité pro zdraví v pozdějších letech života. Potom jste hovořila o eh, preventivních eh, opatřeních eh, při návykových chorobách, jako je třeba tabakismus, alkoholismus. K, tomu, k tabáku se připravuje nová směrnice komise a samozřejmě také skutečnost, že příliš mnoho sedíme, příliš mnoho jíme, to znamená otázky životosprávy, kde bychom se měli snažit více, to je asi nejlevnější způsob, jak se vyhnout nemocem a uspořit náklady. Pak jste se dotkla celé řady témat, která jsou důležitá i pro nás, co se týče ku příkladu chorob seniorů. Všichni stárneme a to je tedy téma pro celou Evropu jakým způsobem zvládat nemoci vyššího věku. Velice zajímavá je vaše statistika, že jenom 2% chorob jsou choroby nakažlivé. Před stolety eh, to bylo jinak, dnes tedy eh, jsou nejnebezpečnější eh, choroby, jako je diabetes, rakovina a další civilizační choroby, o nichž víme. Eh, poslanci jistě přijdou s řadou kvalitních otázek a já se hned pustím do seznamu přihla- přihlášených řečníků. První je Petr Líze. Děkuji, eh, pane předsedo, děkuji paní předsedkyně rady. Já jsem trochu zklamán, ale to se eh, hlavně týká té zvolené doby, že nás tady je málo ale eh, jsou tady, je tady šest kolegů eh, z polské platformy, což je dobře, že se tak eh, angažují, že s námi budou chtít spolupracovat, takže prezence ostatních není dobrá, ale účast z Polska je velice kvalitní. Já vím, že jste eh, eh, počátkem své kariéry byla pediatrička a to je dobré. Eh, ve, frakvan, ve, v parlamentu máme skupinu napříč frakcemi, která se zabývá předčasně narozenými dětmi a myslím, že i o tomto tématu bychom měli někdy hovořit. Mám dvě otázky. Balíček o lécích není ještě uzavřený. V nadcházejících e, týdnech očekáváme změněný návrh Evropské komise o e, informacích pro pacienty. A já bych ráda, aby, rád, abyste e, v radě pře, pře, předložila dvě témata. Jednak, aby byla příbalový leták čitelnější pro pacienty a aby na tom letáku byly graficky jasně znázorněny ty eh, nejdůležitější informace, protože eh, pacienti většinou nečtou celý příbalový leták, což je taky dobře, protože to by jenom zmátlo a znejistilo, ale aby ty nejdůležitější informace tam byly zvýrazněny. A potom také informace, co se týče farmaceutického eh, průmyslu. Databanka, databanky mají v rukou třetí osoby a často často tedy eh, jiné subjekty, které potom pacienty eh, informují nezávisle. A potom eh, bych rád, abyste se vyjádřila k bezplatnému dárcovství. Včera jsme se rozhodli, že chceme přijít s zprávou z vlastní iniciativy. My jsme nalezli velice dobré řešení a za španělského předsednictví se také stanovily předpisy bezplatného dárcovství orgánů. Pak jsme se moc dál nedostali, ale díky díky Lisabonské smlouvě a chartě lidských práv, kde stojí, že část lidského těla jako takové nesmí být komerčně nesmí s ní být komerčně nakládáno. Tady by právní úprava měla být ještě přísnější. Chci se zeptat, jestli jste o tom už přemýšlela a jestli byste to mohla také eh, nastolit v radě. Děkuji, Linda McEwan. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní ministrině, že jste sem dnes přišla. Poukázala jste na velice důležité evropské zdravotní, eh, zdravotní otázky. Vítám to, co jste řekla o nepřenosných chorobách. Bude konference OSN v září a my jsme se včera dohodli, že také požádáme, aby na plenárce v září eh, proběhla debata o přípravě na tuto konferenci OSN. OSN. Také jsem s potěšením vyslechla, co jste říkala o mozkových chorobách. To je aktuální problém. V řadě zemí eh, se začal eh, probíhat výzkum mozkových chorob teprve nedávno. Nejdůležitější podle mě je se zamyslet nad tím, co ale přesně vlastně budete dělat. Teď víme, jaké jsou ty nejzásadnější eh, problémy. A druhá otázka je, jakou přidanou hodnotu může přinést Evropská unie k řešení těchto problémů, protože proběhla řada předsednictví od té doby, co tu jsem a vždycky měli své priority a pak se mě lidé ptali, no a co z toho všeho vzešlo a co vždycky co vždycky občany zklame, je, že tady není společné uvažování. Vždycky tvrdíme, že determinanty zdraví jsou to nejdůležitější, jenže bohužel některé věci, které se na evropské úrovni dají eh, změnit jako zákon o značení potravin nebo zákon o tabáku, potom nenalezneme podporu eh, v radě ministrů Eh, tyto problémy řešit. Eh, lobby jsou silné a eh, na jedné straně my o těchto problémech hovoříme, ale potom se nepodaří ty debaty přetavit do politik. Totež platí třeba že nám půjde o přepracování politiky kultury a společné rybolov, rybolovné politiky, takže doufám, že v rámci Evropské uh, unii proběhne takové propoje, propojené, pro, nějaké propojené úsilí. Děkuji. Děkuji. A nyní Antonia Parvanová. President, thank you. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, paní ministrině. Yeah. <laughs> Tady jsem, tady. Já jsem si velice eh, ocenila váš ambiciozní program. Já nechci opakovat to, co už říkali mý kolegové, budu hovořit ten stručně. Hovoříte o eh, snížení rozdílů mezi zdravotnictvím různých zemí. Ehm, tady v parlamentu se zabýváme otázkou kvality za šest měsíců samozřejmě nevyřešíte otázky, které se nahromadily za, de, za, za desetiletí nebo řekněme za několik generací, takže ty rozdíly eh, určitě mm, jsou ovlivňovány také hospodářskou a finanční situací, tedy krizí. Já bych se vás chtěla zeptat, co máte v úmyslu eh, dělat v oblasti finančních aspektů zdravotních systémů? Všechny členské státy začaly eh, škrtat eh, ve svých rozpočtech a většinou začínali škrtat právě v rozpočtu zdravotnictví. Eh, komisař Dali, samozřejmě jako bývalý minister zdravotnictví, se velice zabývá těmito otázkami, včetně finančními aspekty zdravotnictví a je dobré, že se o tom povede diskuse. Jak, udržet trvalou, jak zajistit trvalou udržitelnost zdravotnictví a zejména kvalitní zdravotní péče? jak tady postupovat. Děkuji. Thank you. We have a nice echo. Děkuji. Ano, tady v tomto sále je opravdu ech, takové echo, taková ozvěna, eh, takže to je technický problém. Eh, váš hlas jsme slyšeli dvakrát. A to nemluvím o přenosu mikrofonem. Prosím, dávám slovo dalšímu řečníkovi. Paní ministrině, já bych chtěla srdečně poděkovat eh, za to, že jste na prioritu dala také otázku prevenci dětských nemocí. V Evropě máme eh, to štěstí, že pouze 2% úmrtí jsou dána nakažlivými nemocemi, což není dáno jen tak eh, s tím, že tyto nemoci již vymřely, ale je to dáno tím, že před několika eh, lety bylo také široká kampaně očkování a míra pro očkování byla veliká. Eh, nemoci, které dle eh, evropských eh, rozměrů eh, však by mm, již neměly existovat, eh, se najednou objevují znovu a je jich eh, stále více. Trošku mě překvapilo vaše sdělení, že nakažlivé nemoci v Evropě jsou pod kontrolou. Já se domnívám, že je tomu naopak a také vysoce ustavené konference za maďarského předsednictví v Budapešti v březnu právě eh, naznačila i tato problémy. Takže bych vás chtěla poprosit, abyste eh, zdůraznila imunizaci právě v dětském věku. Nebylo by správné, kdyby tento úspěch eh, z minulých desetiletí byl ztracen a pochybněn určitou falešnou jistotou. Kolega Sonik? Děkuji, paní předsedající. Děkuji, paní, pane předsedo. Mám dvě otázky. Jedna se týká psychoaktivních látek, které se vyskytují v evropských zemích, které jsou tedy eh, legálně prodávané eh, látky, psychoaktivní látky, které jsou legálně prodávané a které vedou eh, i k úmrtím nebo alespoň k závislosti u mladých lidí. V Polsku máme nový zákon, který zakazuje takovéto látky. Ptám se, zda Eh, se ostatní členské státy budou řídit polským vzorem? Za druhé, eh, přislíbili jsme směrnici eh, proti kouření v zájmu snižování závislosti na kouření. Bylo by dobré hovořit o jednotném balení ale věřím, že bude určitě protiútok ve sdělovacích prostředcích, které tady budou namítat, že to je právně nepřípustné. Ptám se vás, co si myslíte, jestli rada a ministři v radě jsou si jisti, že to je právně možné? Kryton Arsenis. Kryton Arsenis? Uh, Děkuji vám, pane, pane eh, předsedo, a vítám paní ministrině v našem výboru. Mám dvě otázky. Já jsem velmi rád, když vidím váš eh, program, slyším vás hovořit a vidím, že se zaměřujete na zdraví každého jednotlivce a vazbu zdraví a výživy. Pro nás tady v parlamentu Eh, byla velice důležitá novelizace legislativy v oblasti potravin. Právě proto, že chceme zakázat eh, živočišné produkty z klonovaných eh, zvířat. Já bych se chtěla zeptat, jaký na to máte názor vy. pokud přijde takový návrh eh, od komise během vašeho pololetí, budete to podporovat? A za druhé, otázka eh, směrnice o přeshraniční zdravotní péči. Tady je otázka určitých eh, terapií, preventivních terapií na široké bázi. To je velice mm, účinný přístup, eh, velice šetřící mm, prostředky. Děkuji, Luis Petr. Děkuji. Eh, paní ministrině, děkuji za to, že jste prezentovala ambiciozní cíle polského předsednictví a chci vám poděkovat zvláště za důraz, který kladete na prevenci, zvláště v ohledu k mladým lidem. To je skutečně potřebné strategické uvažování. My se musíme zabývat i více zdravými lidmi. Tím se nám podaří snížit eh, příliv pacientů v řadě kategorií chorob. Já jsem rád, že v Evropské strategii pro zdraví ve zprávě schválené v tomto parlamentu jsme uvedli, že potřebujeme zdraví dostat do všech politik, ale také, že chceme zdraví pro všechny. Všichni ale víme, že členské státy se potýkají se značnými problémy ve svých zdravotních systémech. Na druhou stranu občané čekají od státu mnohem více a i od Evropské unie samotné, ale víme zároveň, že státy nebudou schopny splnit očekávání svých občanů. V této návaznosti chci říci, že jste hovořila o solidaritě. Chci vám tedy říci, co se mi stalo, když jsem se setkal se skupinou lidí, kteří chtěli provozovat velice zdravou životosprávu. Ptali se mě, máme povinnost vyjadřovat svou solidaritu s těmi, kteří úmyslně žijí jinak, e, nerespektují ta pravidla, která e, vedou k lepšímu zdraví. A já se chci zeptat, jestli se domníváte, že zdravotní pojišťovny by mohly e, popřávat více pozornosti této otázce, že ti lidé, kteří jsou si vědomi tedy svého zdraví a usilují o něj a dělají pro něj něco, by platili méně. Totež e, platí pro řidiče. Když e, jezdíte rok bez neho, tak se vám pojistka sníží. To je jedna otázka. Další otázka, jak vidíte úlohu občanské společnosti v tomto ohledu? Myslím, že řada cílů by se dala dosáhnout tím, že bychom podporovali občanskou společnost i pomocí různých oddělení na našich ministerstvech zdravotnictví. Děkuji vám a přeji vám mnoho štěstí ve vaší práci. Děkuji. Děkuji. To byla velice delikátní otázka. Eh, když eh, onemocníte, tak vás pojišťovna potrestá a když nemocný nebudete, tak za to dostanete body. Paní ministrině odpoví. Eh, Edith Estrela. Děkuji, eh, pane předsedo, paní ministrině. Já jsem velmi ráda, že jsem vyslechla vaše vystoupení a hovořila jste o eh, těch negativních aspektech životního stylu, pití, kouření, hovořila jste o vlivu obezity, hovořila jste také o potřebě umožnit dětem, aby žili zdravě, a to v, i v tom nejnižším věku. Já jsem byla spravodajkou v tomto výboru o e, nerovnostech v oblasti zdraví a zdravotnictví. A v návrzích, které jsem předložila, jsem konstatovala, že nerovnosti v oblasti zdravotnictví začínají právě už od nejnižšího věku, eh, již v útlém dětství a pokračují během celého života. Eh, tyto nerovnosti také mohou být velice ovlivněny životním stylem, kulturními podmínkami, ekonomickými eh, podmínkami. A to všechno má dopady, i rozpočtové dopady, velmi rozsáhlé. Jestliže nic neuděláme, jestliže se nebudeme snažit již v nejnižším věku těmto, těmito otázkami zabývat, bude to mít tyto velké dopady. Evropský parlament již uh, diskutoval řadu návrhů a já bych chtěla vědět, zda polské předsednictví toto téma zdůrazní a jaké jsou záměry předsednictví jak snižovat nerovnosti v oblasti zdravotnictví. Já Dank. Děkuji. Před dvěma, třemi týdny jsme byli v Londýně v Evropské agentuře pro léky a hovořilo se o rezistenci na antibiotika na jedné straně a na druhé straně o nedostatku antibiotik. I na to by rada měla myslet. Zdá se, že se na nás valí eh, veliký problém v následujících eh, nemocích. Většina nemocí není nakažlivých, ale jak jsme viděli také eh, v případě H1N4 i v jiných nemocích se tato situace může změnit a potřebujeme tedy mít ochranu proti určitým širším infekcím a pandemickým nemocem, které vznikají. Takže tolik celá řada otázek a pokud budete chtít odpovědět, tak máte tuto možnost nyní. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, já bych chtěla nejdříve poděkovat za vaši přítomnost. Vím, že toto je váš poslední pracovní den před dovolenou a vím, jak obtížnou práci provádíte i v tomto výboru. Víme, že oblast zdravotnictví je velmi obtížná, takže ještě jednou děkuji za vaši přítomnost dnes. Chtěla bych vás také poprosit, abyste se zúčastnili všech konferencí expertů, které budeme organizovat. Ráda si vyslechnu vaše rady a budu potěšena, když se zúčastníte těchto konferencí za našeho předsednictví. Pozvánky vám zašleme a přesně popíšeme jednotlivá témata. Chtěla bych vás tedy pozvat eh, na tyto konference a doufám, že po letní přestávce si uděláte čas na tyto aktivity. Doufám, že budete tedy moci přispět k úspěchu těchto konferencí. Nemohu odpovědět na eh, otázky eh, pořadí, jak byly kladeny, protože mnohé otázky jsou propojeny. Chtěla bych však říci eh, něco, co je zcela zřejmé pro všechny, kteří pracují v oblasti zdravotnictví. Když eh, se člověk dostane jako lékař do Národního parlamentu nebo do Evropského parlamentu, také si uvědomí, že není nic důležitějšího než zdraví. A proto je důležité také se zabývat dalšími aktivitami, které zajistí, aby naši občané měli pocit, že žijí v zemi s zajištěným zdravotnictvím. Rozdíly ve zdravotnictví nespočívají pouze v tom, že v některých zemích jsou životní očekávání delší než eh, v dalších zemích, ale například v mé zemi, eh, a já jsem z Varšavy, tam víme, že eh, existují země a čtvrt oblasti a města, kde eh, je očekávání eh, lepší, kde je také zdravotní péče lépe zajištěna. My bychom tedy v Ratě i zde měli učinit vše, abychom se mohli obrátit přímo na občany a nabídnout jim eh, informace, které je vzdělají a velmi často takovéto informace nejsou předkládány vhodným způsobem. Velmi často se hovoří o nákladech na zdravotnictví. Eh, hovoří se však také o preventivních očkováních, o zdravotní politice v jednotlivých zemích, o kompetencích, o očkovacích kalendářích a podobně. Ale čím více je toto všechno k dispozici, tím delší bude naše životní očekávání. Když eh, hovoříme o očkování, eh, o ochraném očkování eh, v jednotlivých zemích, tak víme také, že k tomu naši občané potřebují příslušné informace, jelikož se jedná o vakcinace na jejich ochranu. Abychom se tedy dostali k občanům, musíme také zajistit, aby všechny instituce v Evropě pracovaly insti- transparentně, tak aby eh, všichni občané věděli, jaký systém očkování je nabízen. První otázce poslankyně se hovořilo o očkování a o lécích na recepty. Zde vznikají určitě eh, také rozdíly eh, v informování na základě i eh, reklamních sdělení. V mnoha zemích v Evropě byl bylo postupováno určitým způsobem, již v souvislosti s návrhem dokumentu a členské státy hned z počátku sdělili, že například sledování padělaných léků je důležitější než e, informace. Ale já se domnívám, že bychom se měli informacím více bojovat, e, věnovat. Například e, příbalový leták by měl obsahovat správné informace. Tím se budeme zabývat také v pracovní skupině a jsme připraveni předložit eh, vylepšený eh, text. Návrh však ještě nebyl předložen. Během debaty se však eh, ještě ukáže, nakolik členské státy budou ochotny navržené změny akceptovat. My se chceme orientovat na eh, plodnou spolupráci se zpravodaji i stínovými zpravodaji k těmto otázkám. Dále transplantace a dárcovství orgánů. V červenci tohoto roku proběhne konference v Sopotech, která bude zorganizována polským předsednictvím. Zde půjde především o transplantace. Víme, že seznam osob, které čekají na životní šanci, je dlouhý. Je to však také ekonomická otázka. Víme, kolik toho musí být vykonáno a kolik eh, takový člověk eh, po transplantaci eh, zase společnosti může přispět. Víme, že je důležité obracet se na občany s informacemi. S informacemi o tom, že je eh, vhodné a velmi cené po úmrtí eh, věnovat eh, orgány pro dárcovství. A v této oblasti je však také nezbytné zajistit bezpečnost jak pro příjemce, tak i pro dárce orgánů, tak aby celý cyklus dárcovství byl bezpečný a mohl být dobře koordinován. Důležité je vždy zdraví, to znamená, že informace musí být předávány také mezi jednotlivými členskými státy, informace tedy o dárcovství orgánů. Zde je nezbytné stanovit určité standardy eh, transplantace. Toto vyvolalo veliký eh, zájem ze strany ministrů zdravotnictví Hovořili jsme o tom celé hodiny, velmi eh, vážně jsme vše projednali a chceme podpořit tuto oblast. Eh, za tuto podporu děkuji eh, ministrům. Dále bych chtěla také říci, že expertní konference v Sobotech a především eh, konference v Katovicích v říjnu, na kterou bych vás rovněž chtěla pozvat, se bude jednat eh, nejenom eh, o zkušenosti, dobrou praxi, o další vzdělávání v oblasti sledování a dobrého využívání lidských buněk a tkání. Další otázka se týkala neurodegenerativních eh, onemocnění eh, a například Alzheimerovy nemoci. Během eh, našeho předsednictví bude učiněno několik opatření, která by měla zastavit rozšíření této nemoci. A domníváme se, že veřejné povědomí o této nemoci by mělo být posíleno. Dále také musíme zastavit eh, vyloučení eh, pacientů ze společnosti. Budeme se zabývat také podporou národních eh, zdravotních politik v souvislosti s otázkou rozšíření těchto onemocnění tohoto typu. Dále je však také důležité hovořit eh, o tom, co se stane s osobami, které nejsou nemocné, ale které potřebují podporu. Tedy otázka psychologické pomoci, sociální podpory a dále otázka toho, kteří se starají o tyto nemocné. Chtěli bychom tedy realizovat takové cíle, které eh, také jsou ve strategii Evropa 2020. Polské předsednictví je určitým začátkem v realizaci těchto cílů strategie. Samozřejmě, že bychom chtěli zlepšit kvalitu zdravotní péče pro eh, seniory. Chceme však také hovořit o dalších specifických nemocech, o možnostech jejich rozpoznání i o přístupu k terapiím a léčivým přípravkům. V této souvislosti se chceme orientovat na ty cíle, které byly správně uvedeny ve strategii Evropa 2020. Možná, že to bude pouze podnět pro následující předsednictví, aby mohlo také pracovat v tomto směru. A to tak, aby strategie Evropy 2020 mohly být aby tyto cíle mohly být realizovány. Dále je zde otázka ohledně zdravotních systémů. Tímto tématem jsme se již zabývali, když eh, maďarské předsednictví končilo. Zdravotní systémy jsou eh, bez pochyb, eh, a to víte stejně dobře jako já, v jednotlivých eh, zemích eh, uspořádány tak, že vlastně neumožňují určité konkrétní eh, nabídky garantovaných výkonů. To znamená, že vše, co my vlastně platíme, může být eh, vykonáno, ale v každé zemi je jiným eh, postupem. Samozřejmě, že suverénní rozhodnutí jednotlivých eh, států jsou respektována. My v naší zemi máme v ústavě zakotven rovný přístup ke zdravotním výkonům a e, péči. Chtěli bychom, aby e, toto bylo co nejširší. Chceme však také, aby e, léčby vzácných nemocí, jejichž léčba vyžaduje vysoké náklady, byla uznána. Zde potřebujeme také evropskou solidaritu ta je vhodná k tomu, aby byly podpořeny takové systémy zdravotnictví, které z nedostatku finančních prostředků nemají možnost vylečit eh, určité, určitá onemocnění. Lidé, kteří nemohou být eh, vyléčeni, a také děti eh, by měly mít eh, další možnost. Eh, dále se budeme tedy také zabývat srovnáváním rozdílů ve zdravotnictví a především se tím bude zabývat příslušná pracovní skupina. Jednotlivé otázky budou projednávány také v řídícím výboru. Je zde další nová věc, která se týká topalátu. To jsou nebezpečné materiály, které nejsou kontrolované a způsobují eh, Eh, toxické problémy. Eh, vyžaduje to také psychologickou podporu. My máme problémy s těmito materiály a látkami. Nevíme, jak k tomu eh, přistupovat. Ve všech evropských zemích je to problém již známý. Eh, určitá opatření eh, jsou již činěna. Eh, pokud však určité substance jsou spojovány a směšovány, tak to může vést k novým problémům. V naší zemi jsme začátkem roku registrovali 250 lidí v toxikologických odděleních nemocnic a v posledních měsících to bylo asi čtyři nebo pět takovýchto eh, případů. Myslíme však na to, že zdraví je ovlivněno také různými úrovněmi a pokud eh, například určité prostředky jsou k dispozici u našich eh, sousedů, nikoli eh, v naší zemi, tak může vzniknout určitý problém. Chtěla bych vás tedy vyzvat k tomu, abyste mm, byli nápomocni při řešení tohoto problému. Ti, kteří eh, nabízejí tyto eh, látky, především mladým lidem, jsou nezodpovědní. Eh, tito mladí lidé vykazují určité problémy toxicity právě kvůli těmto prostředkům. A existuje seznam účinných látek, které by mohly být zakázány na základě posledních eh, eh, výzkumů v Evropě. Mohli bychom tedy intenzivně si vyměňovat informace, které by pomohly identifikovat eh, tyto psychoaktivní substance. Zcela jistě, jak již bylo řečeno, v Sopotech budeme pokračovat v této práci abychom eh, vypracovali účinné metody v potírání těchto nových drog. Je to důležité téma našeho předsednictví. Zde budeme podporovat eh, také aktivity komise. V radě rovněž eh, budou vyměňovány informace ohledně kontroly a vlastností těchto nových omamných látek. Dále otázka kouření a tabáku. Mnohé problémy související s trhem tabáku jsou upraveny směrnicí z roku 2001. A když já dnes řeknu, že prožíváme situaci epidemie tabáku, pak eh, to znamená, že je to eh, jedno z největších rizik 21. století, tedy civilizačních rizik. Jako evropští poslanci jste již jistě slyšeli argumenty, že když bychom zavedli spotřební daň na tabák, tak to bude mít dopad na náklady, ale zcela jistě jste slyšeli odpověď, že když my zavedeme tuto daň, tak eh, to pouze postílí eh, ilegální obchodování. My, kteří jsme zde, však víme, jaké zdravotní problémy se tím souvisí a že tedy eh, pašování nesmí ovlivňovat zdravotní politiku. Proti tomu musíme vystupovat a musíme spolupracovat také s VHO. Jak jistě víte, je toto naléhavým tématem a domnívám se, že brzy bude nalezena metoda pro potírání ilegální výroby a pašování těchto látek. Otázka tabáku a související problémy byly zpracovány v určitých koncepcích a také v revizi směrnice. To znamená, že znalosti a zkušenosti členských států můžeme nyní také využít. Máme zde však také postoj spotřebitelů. A když jsem se setkala se svými kolegy z Kypru a z Dánska, Také jsem poprosila komisaře Daliho, aby nám ukázal určitou cestovní mapu, kde nalezneme také problémy tabáku a příslušné směrnice. Revize této směrnice však nebude dokončena za našeho předsednictví. Hovořila jsem však o prioritách tria předsednictví. Byla bych velmi šťastná, kdyby se ukázalo, že v rámci následujících eh, tří eh, předsednictví eh, celkem tato směrnice bude přepracována. Dále je tady otázka občanské společnosti. A otázka podporovat spíše občanskou společnost než úředníky ministerstva zdravotnictví. A e, tak e, jak stimulovat ty, kdo pečují o své zdraví. Ano, já s tím zcela souhlasím, protože všichni si musíme e, uvědomovat, že musíme usilovat o životní zdravotní styl. Všichni si musíme uvědomovat, že když jsme nemocní, pečuje o nás zdravotní systém, ale současně si musíme také uvědomit, jaké jsou náklady té léčby všech lidí. Peníze v, ve zdravotním systému členských států se často nedostávají, protože jsou stále nové a nové léčebné postupy a naše zdravotní systémy nikdy nebudou mít dostatek peněz, aby každého vyléčili z jakékoliv choroby. Čili každý je také odpovědný za své zdraví. A v přístupu ke zdravotní péči samozřejmě e, je také odpovědnost e, motivovat občany k dobré eh, péči o své vlastní zdraví. Občanská společnost eh, může udělat eh, hodně. Máme dobré příklady. Máme nevlád, nevládní organizace, které jsou zde velmi zaangažované, různé skupiny lidí, které působí v oblasti zdravotnictví, zvyšují zvyšují povědomí lidí a to již od nejnižšího věku. Snaží se přispět k výchově nové generaci dětí, aby žili zdravým životem a to je velice důležité a cené. V to hodně věříme. A ještě jedna otázka. týkala se potravin, těch nových potravin, takzvaných novel food. Tak, jak je to v současné době předmětem nařízení. Tedy nařízení o nových potravinách a jejich složkách. V lednu 2008 Evropská komise předložila radě návrh eh, změny nařízení. Polsko bylo pro schválení. Otázky nanotechnologií byly zařazeny do směrnice o informacích eh, nebo do nařízení o informacích eh, pro spotřebitele. Maďarské předsednictví navrhlo, aby otázka nanomateriálů byla předmětem nařízení eh, o nových potravinách, protože potraviny, které obsahují nanolátky, spadají pod tuto legislativu. V současné době nemáme žádnou konkrétní informaci ze strany Evropské komise o tom, kdy by mohla být, mohl být předložen návrh eh, té novelizace nařízení, takže pro mě je velice těžké vám sdělit nějaké datum a říci vám, co bude předsednictví dělat, ale o jedné věci vás mohu ujistit. Když nám komise návrh předloží, tak eh, rozhodně se budeme velice pečlivě dívat, eh, o co tam jde a budeme se tomu pečlivě věnovat. Já myslím, že to tak zhruba je všechno a připomeňte mi, kdybych něco zapomněla. Dobře, děkuji srdečně, paní předsedkyně rady. To byla velice zajímavá debata, obsahovala řadu témat. Kolega Sarius Švolský nás také Eh, tedy navštívil, také má bez pochyby zájem o zdraví, jako o řadu jiných věcí v tomto parlamentu. Ano, velice kompetentně a angažovaně jste odpověděla. Je vidět, že zdravotnictví je u vás na správném místě a jsem si jist, že toto téma bude pro polské předsednictví tématem velkým. Zmínila jste řadu eh, konferencí, které se eh, budou konat a Pozvala jste na ně i poslance tohoto parlamentu. My eh, vás můžeme ujistit eh, dobrou konstruktivní spoluprací. Doufám, že budete mít eh, mnoho úspěchů, protože lidé skutečně doufají, že jim Evropa přinese nějaký užitek navíc, že jim pomůže žít zdravě, zvláště když jezdí do zahraničí e, za prací nebo na dovolenou chtějí mít stejnou stejnou ochranu, takže je tady řada projektů, přeji vám mnoho úspěchů, doufám, že se uvidíme zase, doufejme na plenárním zasedání ve Štrasburku, anebo i zde ve výboru. Děkuji vám a mnoho, přeji mnoho úspěchu. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Já velice děkuji <clears throat> váženým poslancům a chci říci, že když jsem jsem dnes přišla, tak jsem měla strach, že budu uh, mluvit k prázdnému sálu, protože jsem poslední ministriní, která se má s poslanci setkat, takže vám chci co nejsrdečněji poděkovat za účast dnes odpoledne, za to, že jste položili tolik otázek. Děkuji za tu bohatou inspiraci, kterou jste mi poskytli a děkuji vám, pane předsedo, za jedno velice důležité vyjádření a to je to, že poslanci Evropského parlamentu budou se mnou úzce spolupracovat v nadcházejících šesti měsících polského předsednictví v zájmu zdraví Evropanů. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji a nashledanou. Eine Sekunde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 So, wir haben äh, zwei Begehren. Takže teď tady máme bod 25 eh, od Petra Lízeho, o něm se bude hovořit teď a to je téma GSM a Lindo, ty jsi druhá, ty máš druhé téma. a Petr Líze má na srdci nebezpečí rakoviny eh, související s používáním mobilních telefonů. Já jsem právě mluvila s Pítrem a on souhlasí s tím, abychom, eh, abychom od, otočili tady pořadí těch bodů, protože já musím chytit vlak, takže jestli bychom teď se mohli věnovat té implementaci a Petrovi to nevadí.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 24. Jak... Takže nyní bod 24. Nemáme tady dnes mnoho kolegů z Francie, protože mají státní svátek. A proto chci popřát našim francouzským kolegům a jejich asistentům všechno nejlepší ke 14. červenci. Bod 24. Provádění evropských právních předpisů v oblasti životního prostředí. Malé a střední podniky v rámci, v rámci směrnice ROS, to je tedy ten třetí bod, který vezmeme nyní. Pan Brakelat má slovo. A zástupce komise. Thank you, Mr. Chairman. Um, my name is Bjorn Han. Děkuji, uh, pane uh, předsedo, já jsem uh, z DG životní prostředí, jednotka pro uh, chemikálie a já se budu zabývat otázkou směrnice REACH.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 Prosím. Můžeme tedy, eh, pane kolego, k tomuto tématu přejít? Dávám vám slovo. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Komise si plně uvědomuje to, že eh, restrikce některých eh, látek v elektrických přístrojích vychází z důležitých eh, náročných eh, norem v oblasti životního prostředí. Komise eh, zastává názor, že to velice důležité pro malé a střední podniky, aby dostali maximální podporu. Komise má v úmyslu podporovat provádění této směrnice a také bude rozvíjet e, dokumenty, kde jsou často kladené otázky, aby firmy byly informovány o nové směrnici. Navíc útvary e, z komise e, budou informovat všechny partnery pravidelně, budou informovat všechny průvod, produ, všechny výrobce a tady také paní McCavan byla v kontaktu Eh, s naším útvarem. Jisté je, že v některých eh, oblastech z vědeckého hlediska úplná náhrada určitých látek nebude proveditelná. Eh, proto směrnice obsahuje ustanovení o výjimkách pro zákaz těchto látek. To je velice důležité ustanovení i když jsou určité pochybnosti v interpretaci, co určité ustanovení znamená. Prostě jsou tady možnosti výjimek. Výjimky vycházejí eh, tedy z eh, toho, o co žádají výrobci a týkají se určitých látek. Ve eh, většině případů výrobce ví velice hodně věcí o dané látce a dokumentuje svou žádost. Když se podíváte na směrnici, která byla 1. července 2011 zveřejněna ve své změněné podobě, je tam článek v příloze 3, který hovoří o těch velice specifických eh, výrobcích, eh, kterých se to týká. Vzhledem k tomu, že jsou to velice složité otázky, prostě není možné eh, vždy se vyhnout takovým výjimkám, zejména proto, když by ten výrobek se používal i k jiným oblastem. Eh, závazná interpretace pole působnosti eh, v oblasti výjimek je plně v pravomoci soudu. V tomto konkrétním případě eh, žadatel již uvedl komisi, že bude požadovat, o, požadovat výjimky. Prostě je to velice složitá směrnice a z tohoto hlediska konzultant pro komisi nebyl schopen poskytnout úplně jasnou odpověď eh, týkající se pole působnosti směrnice vzhledem o to, že jde o velice složité výrobky, ale je prostě jisté, že tady budou určité výjimky, které budou uděleny tomu příslušnému podniku. Děkuji. Dziękuję bardzo. Pytanie dodatkowe dla pani Lindy McEwen. Děkuji, paní McAvan. Vážení kolegové, ale co to přesně znamená, že podnik eh, přesně neví, zda její výrobek je pokryt eh, výjimkou podle směrnice? To znamená, že nikdo jim není schopen odpovědět. A komise také není schopná odpovědět, zda ten výrobek bude předmětem výjimky nebo ne. A ústav, který pracuje pro komisi, také není schopen přesně eh, odpovědět. Já myslím, že důležité je, aby legislativa byla jasná když mi bylo řečeno, že to je velice malý podnik, když mi bylo řečeno, že ten podnik by si měl vzít právníka a posoudit, zda to tedy je předmětem výjimky nebo ne, no a když, tak později se uvidí. To je přece veliké riziko. Když zacházíme s právem, musíme to jasně říkat, co přesně to ten předpis pokrývá. Musíme být schopni přesně odpovědět, zda daný výrobek tomu podléhá nebo ne. Eh, prostě eh, je opravdu velice těžké vůbec říci, kdo může tady tomuto konkrétnímu podniku pomoci a odpovědět. Já myslím, že to není uspokojivé pro mě, jako pro poslankyni. Prostě není uspokojivé říci, prostě podstupte to riziko a uvidíte to si myslím, že je opravdu nepříjemný incident, který právě přináší eh, nebo vrhá velice špatné světlo na předpisy, které eh, my schvalujeme, když to nevíme my, neví to komise, jak to má potom někdo vědět, jak to má někdo vědět v malém podniku, zda to konkrétně se vztahuje či nevztahuje na jejich výrobek. Vous voulez pas, vous voulez répondre, Monsieur Brockland? Chcete odpovědět? Uh, já jsem sám právník a já zcela přesně s vámi souhlasím, ano. Eh, prostě je třeba vědět, jak vypadá ten zákon. My konzultujeme eh, organizace, zástupce eh, výrobců a někdy je prostě velice těžké to definovat. Snažíme se prostě najít pozitivní řešení prostřednictvím výjimky. Není to optimální, máte pravdu, když to říkáte, ale alespoň tady u toho konkrétního případu se nám podařilo najít řešení. A myslím, že výrobci považují takový přístup za užitečný. Děkuji bardzo. V tom razie přechodíme do kolejného pytania. Na sali jest obecná paní Karen. Děkuji vám a nyní Karin, Karin jestli je tady, Karin Kadenbach. A její otázka se týká provádění v členských státech. Tak to tady mám napsáno. To rovněž pana Broklanda, prosím. To je opět na vás, pane Broklande. Karen Uh, Děkuji, pane předsedo. Uh, já chci vysvětlit, že já jsem uh, vedoucím právního oddělení na DG životní prostředí. Tady je otázka, jestli je studie, proč mají členské státy problémy s prováděním zákona na ochrany životního prostředí a pro co dělá komise. Pokud vím, neexistuje žádná taková studie eh, zadaná ze strany komise na toto téma. Možná naleznete nějakou obecnou informaci v Bílé knize o eh, dobré zprávě, obecně o provádění evropské právní úpravy. Eh, z mé osobní zkušenosti mohu říci, že existuje řada kritérií, které vysvětlují potíže při aplikaci. Za prvé, zákony při živo- pro životní prostředí eh, vycházejí především ze směrnic. To znamená, že členské státy, regionální orgány musí provádět eh, transpozici a tady existuje určitá nejednotnost při této transpozici. Za druhé, zákony na ochranu životní prostředí, to vyplývá ze smlouvy, jsou značně decentralizovány, provádění často není prováděna na centrální a dokonce někdy ani na regionální úrovni, ale na úrovni měst a obcí. Za třetí, hovoříme o pozitivních závazcích, je potřeba eh, věci vybudovat, takže to je eh, propojeno s infrastrukturou, na to jsou zapotřebí peníze. Takže to je také specifické pro ochranu životního prostředí, když to porovnáte eh, s jednotným trhem, tam je mnohem více záporných závazků, kdy se musíme zdržet něčeho. Eh, tady je naopak povinnost něco vybudovat. Eh, čističku nevybudujete za dva týdny. Když se podíváte na situaci v Bruselu, tak nám to trvalo deset let, než jsme se jí dočkali. Takže to je také potřeba mít na paměti. Za čtvrté, mnohé členské státy se setkali s eh, legislativou na eh, ochranu životního prostředí poprvé, až se dostali členy eh, Evropské unie, takže s tím zacháza, za, vlastně zacházeli úplně od samého počátku. Proto je to pro ně složité. Pak je tady obecný problém, který se ani netýká zákonu na ochranu životního prostředí a to je nedostatek kapacit. Často ty státní zprávy nemají dostatek zdrojů ani uh, poznatků, znalostí, zkušeností na provádění eh, této legislativy. Takže to je celá řada problémů a eh, můj komisař eh, chce vydat sdělení o provádění evropského práva v oblasti ochrany životního prostředí Chce to propojit ještě s biodiverzitou a e, s ochranou e, zdrojů, to jsou naše priority, a chce tedy přijít s takovým dokumentem, který vysvětlí, proč e, jsou potíže s implementací těchto zákonů. Měli jsme také nedávno možnost uspořádat konferenci 15. června. Provedli jsme tam brainstorming i společně s Evropským parlamentem o tom, co lze udělat. Hovořili jsme o nezbytnosti šířit znalosti a povědomí mezi občany a potom také o nutnosti zlepšit zprávu eh, governance v členských státech. Zase zaměřit se na její různé úrovně, druhy, propojit financování, také přístup eh, k k justici, ke spravedlnosti, to také často není v členských státech zajištěno. V mezidobí se snažíme o to, abychom s členskými státy maximálně spolupracovali. Pro příklad e, v minulosti, když e, Rada a parlament schválili směrnici, tak členské státy zcela osamoceně ji museli provádět a po nějakých dvou, třech letech se komise probudila a zahájila řízení. Teď se na DG životní prostředí snažíme být iniciativnější, vypracováváme dokumenty, Eh, orientačních vodítek, vypracováváme kontrolní seznamy pro členské státy pro transpozici, tak aby věděli, jak mají řešit problémy, organizujeme workshopy, eh, pomáháme při výměně optimálních postupů. Takže jistě lze udělat řadu kroků ke zlepšení implementace. Jsou tady strukturální eh, nápady, které také moji komisař ke konci roku zveřejní ale činíme i praktické kroky eh, pro pomoc členským státům při provádění této legislativy. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám za tato vysvětlení. Chce paní Kaltenbach ještě doplňující otázku? Eh, já bych chtěla poděkovat za tyto informace. Já se domnívám, že bychom potřebovali srovnávací studii, eh, abychom eh, pochopili, proč to ztroskotilo. Celá řada členských států z stejných důvodů neimplementuje tyto zákony. Takže kde bychom měli začít s řešením ony poradenské služby jsou možnosti, ale je to určitý zlomek, eh, který by měl být eh, doplněn. Dále bych chtěla také ještě poprosit eh, o odpověď na pátou otázku ohledně rašeliny z Irska. Je to otázka paní Childers. Tak, paní. Děkuji. Tato otázka týkající se těžby rašeliny v Orsku byla položena paní eh, Nese Childers a podpořena nyní paní Kadenbach. Chtěl bych poprosit zástupce komise, aby eh, odpověděl na tuto otázku. Ano, děkuji, eh, pane předsedo. I moje jednotka zodpovídá za toto porušení v Irsku. Ta otázka se tedy týká těžby rašeliny v Irsku a toho, že eh, tato rašeliniště jsou v regionu Natura 2000, spadá pod evropskou ochranu a i přesto dochází k jejich narušování. My sledujeme tuto situaci velice pozorně a zahájili jsme řízení pro porušení proti Irsku s oficiálním oznámením v, na konci ledna 2011. Ovšem nová vláda se značně, se značně snaží tento problém považovat za svou prioritu. Vytvořila radu pro rašelinu o nabídla finanční kompenzaci majitelům rašeliny, trestně stíhá lidi, kteří ničí eh, ty eh, eh, habitáty chráněné, ale v této fázi se domníváme, že stále ještě irská vláda má co dělat. Nejsme úplně spokojeni s tím, jak ten zákaz těžby z 650 rašelinišť je prováděn. A z tohoto důvodu také eh, Komise 16. června schválila zdůvodněné stanovisko. Eh, irské orgány mají do 16. července čas na odpověď. Ta eh, lhůta odpověď je kratší, jeden měsíc místo dvou měsíců, což komisi umožní rychleji pokročit v k dalšímu kroku, kdyby nebyla spokojena. Momentálně ty dostupné informace jsou takové, že destrukce těch 650 rašelinišť prozatím je zastavena, ale jde nejen o e, tyto vysoce senzitivní e, naleziště rašeliny, ale o 200 dalších nalezišť e, rašeliny a my očekáváme odpověď irských orgánů a podle toho zvážíme naše další kroky. Děkuji. Děkuji bardzo. To je wystarczająco. Děkuji vám. Za tuto odpověď je dostačující, ano. Takže děkuji, pane Bokonde, za vaši přítomnost. Tímto jsme tento bod eh, mohli uzavřít. Ostatní otázky odpadají, protože příslušní poslanci nejsou přítomni. A děkujeme za to, že jste přišel a odpověděl naši otázku. Ne? No? conscious of this, Commission officials have come to answer them, and I'm quite pleased to hear the answer. Velice rád se ujmu těchto otázek. Máme tady zástupce komise, který na ně přišel odpovědět, takže uh, se jich nemusíme vzdávat. Jsou zde otázky pana Lízeho. Ano, takže pokud souhlasíte, já bych poprosil komisi, aby se vyjádřila k problémům mobilních telefonů. Jak budete potom pokročovat, eh, už je stejné, ale eh, s kolegyní McEwen jsme to takhle dohodli chtěl bych navrhnout v této situaci, abychom to vyřešili šalamounsky. To znamená, abychom se vrátili tedy k otázce pana Lízeho a teprve potom hovořili ještě o dalších otázkách, pokud tedy zástupce komise může zůstat. Jde tedy o otázku e, e, na ústní zodpovězení ohledně souvislosti mezi používáním mobilního telefonu a zvýšeným rizikem vzniku rakoviny. Zástupce komise je pan Henning. Prosím, máte slovo. Uh, děkuji vám, pane předsedo, děkuji, že dáváte komisi možnost, aby odpověděla na tuto otázku pana Lízeho a jeho kolegy pana Síbra. To je také bod, který je pro nás velice zajímavý, protože od května 2011 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny, což je orgán VHO, zařadila radio eh, k frekvence z mobilních eh, telefonů jakožto potenciálně kancerogení. Tato klasifikace eh, je věc, o které eh, my jsme neprovedli studii. To tím odpovídám tedy na otázku eh, zmíněných pánů. Eh, prostě se eh, pouze eh, posuzovaly dostupné vědecké výzkumy od skupiny expertů, neprováděla se samostatná studie. Ta konečná klasifikace, která po dvou týdenních diskusích vedla ke zprávě o zvýšeném riziku biomasy pozorované u velice častých uživatelů mobilních telefonů vedla k této tomuto závěru. E, závěrem bylo, že studie e, poskytovala malý důkaz nebo omezený důkaz o tomto vlivu radiofrekvencí e, z použití mobilního telefonu. Eh, mí kolegové z našeho útvaru byli přítomní těmto diskusím a my vám můžeme říci, že eh, to vše ještě je předmětem vědecké kontroverze. Eh, jsou zde prostě rozdílné názory, které jsou formulovány na toto téma. Můžeme také zaznamenat, že posuzované údaje byly považovány za neadekvátní pro jiné typy Eh, rakovin a jiné typy vystavení rizikovým faktorům či zdrojům. zdrojům vlnění. Já myslím, že to rozhodně stojí za zaznamenání. Členské státy, které jsou zodpovědné za ochranu veřejnosti proti škodlivému vlivu elektromagnetických eh, vlnění. Tady Evropská unie podporuje činnost členských států v této oblasti, ale pravomoc je na členských státech. Rozhodně je to tedy otázka omezení eh, vystavení se vlivům elektromagnetických vln. Komise eh, navrhla určité limity eh, vystavení těmto vlivům v doporučení, tedy doporučila členským státům, aby stanovali eh, limity pro vystavení elektromagnetickým polím, včetně těch, které vyplývají z používání mobilních telefonů. Je to samozřejmě nezávazné doporučení a tudíž plně pravomoc je e, na členských státech. Co tedy komise v této době dělá? Komise e, rozhodně e, se neomezí pouze na to, že říká členským státům konejte svou povinnost. Komise neustále monitoruje tyto otázky, studuje potenciální vlivy, sleduje nezávislé eh, vědecké výzkumy a studie. Cílem je potvrdit platnost eh, stanovených limitů v doporučení z roku 1999. Nejnovější eh, stanoviska k elektromagnetickým vlnám, vlnám jsou z roku 2009 eh, z vědeckých kruhů. Neposkytuje se eh, z této doby žádné eh, konkrétní vědecké zdůvodnění o těchto vlivech. Komise už před schválením Eh, toho stanoviska z května 2011 eh, již byla ochotná organizovat vědeckou diskusi a vědeckou konferenci o elektromagnetických polích a vlivu na lidské zdraví. To je stanoveno 16. a 17. listopadu. Jde o to stanovit soubor názorů, které jsou předmětem vědeckého konsensu a stanovit také strategii, která by se věnovala těm ještě zbývajícím mezerám v vědeckém zkoumání. V roce 2011, tedy po této konferenci a po výsledcích z této konference, bude komise eh, předkládat nové Eh, závěry týkající se eh, vlivu elektromagnetických polí a chce soustředit všechny nejnovější poznatky ve vědecké oblasti týkající se vlivu na lidské zdraví nikoli pouze v oblasti rizika rakoviny, ale i v dalších aspektech. A pak jsou zde ještě další aspekty, kterým se věnuje eh, komise. Za prvé, na základě tohoto posouzení komise přeskoumává, eh, zda jsou adekvátně stanoveny limity, tak jak byly vyjádřeny v doporučení 1999. Je zapotřebí ještě dalšího výzkumu, aby bylo možné vyjasnit eh, některé relevantní body, které ještě nejsou plně chápány. Za druhé, komise financovala a bude i nadále financovat do budoucna výzkum eh, v vědeckém rámci týkající se eh, dopadu na lidské zdraví. Komise vede dialog všech eh, zúčastněných partnerů, aby bylo možné stanovit konkrétní témata která jsou nám předkládána ze strany různých skupin, aby bylo možné tato témata lépe chápat a zjistit, zda můžeme lépe informovat širokou veřejnost o politice, kterou podporujeme v této oblasti. Děkuji, pane předsedo. Děkuji bardzo. Peter Líze. Děkuji, pan Líze. Děkuji. Chtěl bych se omluvit, že i hned odejdu, protože musím na vlak. Nemám tedy otázku, to by bylo nezdvořilé, ale jenom prozba na adresu komise, aby toto téma brala vážně. Z mých zkušeností já znám vědecké údaje, je před námi problém, o kterém se sice věda ještě pře, ale jistě je zde určitá souvislost. Jde o to, Eh, nakolik je tato eh, souvislost eh, silná a jak mohou vypadat jednotlivé strategie. Když se podíváme na to, jak debatujeme o GMO, včera jsme hlasovali i bez vědeckých údajů. Dále jsme také hovořili o dioxinu. Dioxin je nebezpečný, ale množství, o kterých jsme diskutovali v posledních letech, jsou malá, takže není možné očekávat Eh, nějaký velký vliv. Eh, v této souvislosti je tato otázka a elektromagnetické záření eh, závažná. Z toho vyplývá jistě mnoho dopadů, které musí být ještě zkoumány a doufám, že o tom budeme moci diskutovat v širším publiku. Děkuji vám. Vzhledem k vysvětlení bych chtěl toto ukončit a vracíme se k bodu 4. V bodě 24 jedná se o otázku paní Julie Girling. Ta však není přítomná. Pokud se však k tomu chcete vyjádřit nyní, tak prosím máte možnost, jinak bychom se k tomu museli vrátit později. Ponieważ pani Grostet je usprawiedliwiona, po ma Pani Grostet zde není kvůli Národnímu svátku Francie, takže se k tomu můžeme vrátit ještě příště, bod jedna. Pan ředitel je však přítomen, takže bychom přeci jenom toto téma mohli již zmínit a vrátit se k němu později. Takže um, eh, Well, I'm, I'm, I'm, I won't press the point. I mean... Já vás nechci nutit. Já jsem si jist, že kolegové nebo kolegyně budou chtít slyšet uh, odpověď vzhledem k tomu, že komise přišla na naše setkání. Je škoda, že by eh, nedostala příležitost pohovořit na toto téma. Ale jak? Uh, ono je to vždycky obtížné s těmi setkáními. Eh, vždycky bohužel se naplánují na to nejméně vhodné datum, nejméně vhodnou hodinu, kdy tady nikdo není. To je prostě problém s těmi harmonogramy a časovými plány, ale takhle to prostě chodí. V tom případě děkuji a myslím, že odložit řešení těch otázek bude to nejlepší. Budeme je muset odložit. Dokončil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 Écoutez, nous attendons les représentants. Počkáme tedy na zástupce komise, který by měl hovořit eh, k bodu 26. Navrhuji, abychom si udělali přestávku 15 minut eh, a poté, co zástupce komise přijde se, eh, k této otázce vrátíme. Euh, nous pouvons euh, commencer parce que le représentant de la commission je zástupce komise, pan Paul Hodson, již dorazil. Takže skutečně můžeme přejít k bodu 26 Návrh dobrovolné dohody, která má být uzavřena v rámci směrnice o ekodesignu, s cílem zvýšit energetickou účinnost komplexních setoboxů boxů a posouzení jejich dopadů. Jde o vystoupení komise, takže pan Paul Hodson, ředitel DG energetická účinnost. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré odpoledne. Toto je dobrovolná dohoda, že přicházíme v rámci směrnice Eco-Design, která umožňuje, aby dobrovolné dohody byly za určitých eh, okolností Eh, uznávány jako eh, platná alternativa nařízení. Tyto dohody musí vykazovat eh, vysoké ekologické ambice a aby byly uznávány, musí dokázat, že cíle politiky splní levněji a rychleji než povinné požadavky v takovém případě jsou definovány podle směrnice jako preferovaná alternativa. Tyto podmínky musí být splněny eh, v každé takové dobrovolné dohodě. Hlavně hovoříme o transparentnosti a úrovni ambiciozního splnění té dohody. Eh, důvodem, proč používáme takové dohody, je to, že jsou flexibilní a ne tak těžkopádné jako nařízení, ale proces uzavírání a schvalování těchto dohod, tak jak je Eh, vypracován v té směrnice, je poměrně podrobný a složitý, patří sem hodnocení dopadu, konzultace s, účastníky, s účastněnými stranami, konzultace s členskými státy. To všechno slouží k zajištění, aby tyto dohody skutečně přinesly přidanou hodnotu. Pakliže ta dobrovolná dohoda nebude mít úspěch, komise má právo s iniciativou závazného nařízení, kterým je nahradí. Dobrovolná eh, dohoda o eh, komplexních setoboxech bude první takovou dohodou, která vznikne v rámci této směrnice. Komplexní setoboxy boxy jsou produkty, o kterých skoro nikdo neslyšel, ale skoro všichni je máme. Jsou to přijímače digitální placené televize. Loni asi 60 milionů těchto přístrojů se prodalo v Evropské unii a bez eh, evropské akce se domníváme, že jejich celková spotřeba elektřiny se zdvojnásobí. Jsou to malé přístroje, ale jsou důmyslné a dokáží spotřebovat tolik energie jako menší lednice a neustále eh, vlastně si doplňují funkce o další a tím spotřebovávají více energií. Ze třech důvodů se domníváme, že tato dobrovolná dohoda bude lepší než nařízení. Za prvé, eh, spotřeba energie těchto komplexních setoboxů nevychází jenom z jejich designu, který můžeme ovlivnit nařízení, ale také tím, že jsou provozovány poskytovateli televizí. A velký potenciál eh, zlepšení nelze dosáhnout bez ochotné spolupráce těchto provozovatelů televizí. To právě určuje ta dobrovolná dohoda. Za druhé, jejich funkce procházejí rychlým vývojem a právě to proto bude také lepší ten flexibilní přístup, který umožňuje dobrovolná dohoda. A za třetí, ty nejsložitější specifikace těchto set-top boxů vlastně připravuje mala, malý počet provozovatelů televizí a tím pádem je mnohem snažší zabránit nějakému parazitování. Eh, v posledním dokumentu bylo eh, do hodnoto, že tato dobrovolná dohoda musí zajistit stejnou úroveň úspor elektřiny jako nařízení, ale dříve, že bude plnit požadavky eh, přílohy 8 směrnice, zvláště co se týče transparentnosti a zapojení občanské společnosti a že nabízí větší potenciál zlepšení střednědobě do roku 2015 než pomocí nařízení. To se ale eh, splní pouze, když zajistíme toto, eh, to, eh, vlastně tuto realizaci a to ve spolupráci s vámi a členskými státy. Vím, že často bývají lidé znepokojeni, co se týče těch dobrovolných dohod, ale tady průmyslu neposkytujeme žádný bianko šek. Máme tady měsíc na podpis, potom dva měsíce na e, další potvrzení na zapojení inspektorů pro kontrolu. Potom už letos na podzim e, vznikne konzultační fórum z celé řady účastníků a členských států, který to bude hodnotit a hned v návaznosti na to e, bude možné celou věc posoudit. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Chce se někdo vyjádřit k tomu, co zde zaznělo? Nie? To Wypada mi tylko zakończyć dzisiejsze posiedzenie. V takovém případě mohu ukončit e, toto zasedání a popřát vám všem příjemnou, příjemné prázdniny, příjemnou, příjemné léto. Příště se setkáme 8. září v Bruselu od 3 do půl sedmé. A 12. září se setkáme ve Štrasburku od čtvrt na 8 do tři čtvrtě na 9 večer. Děkuji vám za pozornost a uvidíme se v září.